Je to několik zpráv. První je zpráva Rodriguez o Evropském semestru koordinace hospodářské politiky, eh, roční zpráva 2016, pak zpráva paní Ribeiro, Evropský semestr pro koordinaci eh, hospodářské politiky, aspekty zaměstnanosti v roce 2016 a zpráva Stila o eh, Eh, týkající se, eh, balíčku týkající se Evropského semestru pro rok 2016. První má e, slovo paní zpravodajka Sofia Ribeiro na čtyři minuty. Hmm, aspekt e, zaměstnanosti evropského semestru má z Evropy udělat moderní sociální Evropu a Mm, využít potenciálu a řešit problému, které má. Je třeba zno, dosáhnout no, nového vyvážení sociálních ekonomických problémů a dosáhnout udržitelného sociálního rozvoje. Ekonomické finanční systémy eh, je třeba eh, využít ke zlepšování eh, blaha našich občanů, proto musíme konsolidovat systémy, které máme. Cílem je sociální rozvoj což, eh, který musí se týkat všech sektorů, všech politik EU. Musíme monitorovat příslušné politiky, aby členské státy eh, mohly garantovat dlouhodobou stabilitu svých, eh, rozpočtu, svých rozpočtů a politiky, abychom dosáhli růstu v Evropě. Tato zpráva se zaměřuje na potřebu konsolidovat veřejné finance, aby mm, řada členských států zlepšila svoji ekonomickou situaci, aby byla garantována sociální stabilita ne jenom dnes, ale aby byly položeny základy pro budoucnost našich mladých. V posledních dvou letech finanční krize a s tím spojené problémy Eh, ohrozily budování kapacit eh, veřejného financování, vedlo to k velkým deficitům. Tato finanční, eh, tuto finanční konsolidaci musí doprovázet prorůstová politika, strukturální reformy, které zlepší produktivitu a sociální roli států ve světle strukturálních problémů, kterým dnes čelíme. Udržitelnost systému sociálního zabezpečení a penzijních systémů je asi nejdůležitějším eh, aspektem této výzvy, protože samozřejmě evropská populace stárne. A je to eh, zásadní oblast pro rozvoj a růst. Musíme také zajistit, aby naše vzdělávací systémy dávaly našim lidem potřebné znalosti a dovednosti, především v nových částech trhu práce, jako zelená ekonomika, digitální ekonomika Mm, to je důležité, pokud máme mm, reagovat na potřeby firm, které jsou motorem růstu. Evropská politika musí umožnit soukromé i veřejné investice na evropské úrovni, ale tyto investice musí být cílené, aby zisky mm, e, byly dosahovány, ale současně byly plněny i sociální cíle. Nemělo by to být jenom jakýsi kohoutek, kterým protékají veřejné peníze. Monitoring sociálních indikátorů, zaměstnanosti mládeže, dlouhodobé zaměstnanosti a dalších problémů, které mají členské státy. Pokud to projde, komise dostane jasný signál, komise a rada vedle stávajících indikátorů potřebujeme i mm, systém, který by zajistil, že naše politiky mají pozitivní efekt na každodenní život našich občanů. Takto by se garantovalo, že vnitřní nerovnováhy v členských zemích jsou posuzovány, hodnoceny s cílem je řešit e, sociálními reformami, pokud to bude nutné. Je to velký krok vpřed, který nám umožní podepřít sociální pilíř Evropy. Chci poděkovat stínovým zpravodajům politickým frakcím, které eh, s velkým odhodlání, s velkou angažovaností se mnou spolupracovali na této zprávě. Nyní má slovo paní Maria Rodríguez také na čtyři minuty. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane místo předsedo Evropské komise. Je to nesmírně důležitý okamžik evropského semestru, protože dneska může Evropský parlament přijmout tři velice důležité zprávy, které se týkají jedinečné situace v Evropské unii. Je to jednak eh, situace mnoha krizí a pokud chceme s takovou multikrizovou situací opravdu něco udělat, znamená to, že musíme posílit interní kohezi v Evropské unii a to bude záležet i na tom, jakým způsobem přispějeme k obnově a k určitému oživení a aby toto oživení bylo vyváženého charakteru. Zprávu, kterou přijal výbor Ekon, to je zpráva, kterou prezentujeme a já jsem nesmírně vděčná všem kolegům a kolegyním, protože jsme byli schopni dosáhnout podle mého názoru nesmírně užitečného kompromisu, který představuje skutečnou přidanou hodnotu pro občany Evropské unie. Výchozím bodem naší zprávy bylo říci to, že evropský semestr by měl být využíván pro vyrovnání našeho rozpočtu, pro implementaci relevantních reform, ale zároveň pro realizaci strategie Evropa 2020 pro růsta pracovní místa, protože si myslíme, že budoucnost Evropy bude závislá právě na takové konkurenceschopnosti, na určitém zaměření na budoucnost, energetickém přechodu, digitálních řešeních a zároveň lepších a kvalitnějších pracovních příležitostech. Pokud tomu tak bude, pokud bychom chtěli, aby tomu tak bylo, tak samozřejmě, že ten mix jednotlivých politik musí podporovat tyto ambice. A to znamená, že všechny ty politiky, které bychom chtěli implementovat v následujícím roce, by měly zahrnovat především investice. Ty by měly být naší hlavní prioritou. Co to znamená? Znamená to, co nejlépe využít stávající nástroje. Dále je to Evropský investiční plán, který by měl být základem, ale zároveň i dokončení bankovní unie, to je jasné, aby přístup k úvěrům byl pro malé a střední podniky jednodušší. Samozřejmě, že potřebujeme rovněž reformy, ovšem potřebujeme určitou druhou generaci těchto reform, která bude zahrnovat vzdělávání, inovace, mm, veřejnou zprávu a řízení a zároveň samozřejmě udržení, udržitelné sociální systémy. A dále je to fiskální vyrovnání našeho rozpočtu, které potřebujeme, ovšem takovým způsobem, který by nepodkopal tento mm, prorůstový směr a strategické investice. Zároveň musíme vzít potaz to, že Evropa čelí novým výzvám v oblasti bezpečnosti, především v oblasti uprchlické krize. Domnívám se ovšem, že nejdůležitější hodnotou naší zprávy je způsob řízení eurozóny. My jsme si vědomi toho, že jde o ekonomickou, ekonomický subjekt a ten vyžaduje rovněž příslušné a vhodné politiky. Proto ta investiční propas, který v této oblasti vidíme, ta by měla být vyřešena tím, že se jednotlivé země budou podílet na jednotlivých mm, mm, příspěvcích eh, do společného rozpočtu, především ty, které si to mohou dovolit. A samozřejmě makroekonomická nerovnomá, ta musí být řešena, protože samozřejmě, že potřebujeme, aby jsme rozšířili externí eh, poptávku a zároveň ty země, které nejsou dostatečně konkurenčně schopné, musí zvýšit tuto schopnost ne tím, že by zhoršili eh, sociální podmínky a snížili mzdy, ale tím, že budou investovat do budoucna. Čili toto jsou důležité závěry. My věříme, že je zásadní organizovat v rámci eurozóny určitou konvergenci směrem nahoru. Za předpokladu, že ekonomické a sociální cíle budou řešeny stejným způsobem, ovšem to pouze pokud ekonomická monetární unie společně s, eh, s fiskální kapacitou a bankovní unii bude realizována. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Děkuji. Třetí zpravodajka je paní Catherine Steeler, také na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji radě. Vidím tady bývalého kolegu z parlamentu za radu, takže to je dobré, že um, jste mezi námi. Jednotný trh je důležitým zdrojem, na kterým závisí budoucí ekonomická prosperita. Nevyužitý potenciál, eh, odhadovaný na 1 bilion euro, je příležitostí a mm, má, eh, abychom abychom pracovali pro to, abychom všichni měli prospěch z vnitřního trhu. Byla by škoda nevyužít dosaženého pokroku za posledních 20 let, především stále rostoucí internalizace globální kompetence, které čelíme. Jednotný trh má velký potenciál pro růst a pracovní místa. Ten, tato perspektiva je plně reflektována na evropské úrovni. Přes opakované výzvy o posílení eh, vnitřního trhu v specifických doporučení v výroční zprávě nebylo dosaženo dostatečného pokroku. Abychom eh, dosahovali růstu a nových pracovních míst, integrace ehm, vnitřního trhu v členských zemích musí být doprovázena lepší eh, ekonomickým řízením a větší transparentností. Začlenění jednotného trhu do evropského semestru by nám mohlo pomoci dosáhnout tohoto cíle um, struktura dialogu pro členské státy, angažovanost Evropského parlamentu, ex- inkluzivní nediskriminační přístup ke všem členským zemím vně i uvnitř eurozóny, národní parlamenty, všichni aktéři je klíčové, jsou klíčový pro transparentnost řízení a přijetí akceptování toho procesu a úspěch toho procesu. Implementace již existující evropské legislativy ve všech, dva, ve všech členských zemích je uh, klíčem k využití plného potenciálu vnitřního trhu. Překonání netarifních překážek, řádná implementace směrnice o službách, ehm, transpozice, implementace veřejných zakázek, příslušné legislativy, modernizace veřejné administrativy, lepší a přístupnější digitální služby pro občany a podniky. To je jenom několik příkladů, kde existující legislativa ještě není dobře implementována, což brzdí rozvoj vnitřního trhu v celé Unii. Změna by neměla přicházet pouze z vrchu. Všichni aktéři musí přejmout kulturu dodržování, respektování vnitřního trhu a spolupracovat, partnerství. Toto e, to musí podpořit e, příslušné vzdělávání a zdroje informace na všech úrovních. Já jsem se pokusila řešit tyto prvky ve své reformě a jsem potěšena tím výsledným textem. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich příspěvky, když jsme se vždy neschodli ve všem podařilo se nám nakonec dosáhnout určité dohody. Také plně věřím a mm, také no, mnoho mých kolegů, že jeden z důvodů, proč jsme tady jako poslanci Evropského parlamentu, je, abychom ehm, schvalovali eh, spravedlivé zákony. Od eh, Lisabonské smlouvy má eh, parlament větší slovo v tom, jaká legislativa se přijímá. Parlament je jediná demokraticky zvolená instituce jako taková musí zajistit, abychom přijímali lepší regulace. Proto žádám drobnou změnu v odstavci 46. Eh, zajištění eh, principu lepší regulace se mm, bude znamenat větší, lepší řízení, větší transparentnost, což pomůže lepšímu fungování jednotného trhu pro podniky i spotřebitele. Doufám, že dostanu vaši podporu tohoto poznamovacího návrhu a textu jako celek. Děkuji za spolupráci, paní předsedkyně. Děkuji a nyní za rozpočtový výbor. Děkuji. paní předsedkyně. Zdravím předsednictvo rady, pana komisaře. Rád bych eh, zdůraznil trochu formální charakter tohoto postupu a také bych řekl, že je mi líto, že Evropský parlament eh, se příliš neotisknul do tohoto evropského semestru. A navážu na to, co říkala paní Rodriguez. Evropská unie nemá hospodářskou politiku. Hospodářská politika je součtem národních politik a koordinace je velmi často jen velmi komplikovaná a právě proto se nám zdá důležité posílit eurozónu, která se může pouze rozrůst, jakmile země, které zatím ještě nejsou členy, o to projeví zájem. Eurozóna potřebuje rozpočet a tento rozpočet by nám umožnil bojovat proti asymetrickým šokům a odměnit reformy, které provedou členské státy. Chci zdůraznit, že evropský mechanismus finanční stability je takovým zobecněním eh, eh, nadměrné zadluženosti eurozónu a my potřebujeme policy mix, potřebujeme zesynchronizování rozpočtové a měnové politiky. Děkuji, pan Artví.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 Děkuji, děkuji, vážení, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně především. Děkuji za tuto příležitost hovořit o evropském semestru v tomto období krize, kde čelíme mnoha výzvám. Já jsem velice ráda, že parlament věnuje pozornost tomuto tématu. Ano, jde o komplikované téma, ovšem je to záležitost, která si zasluhuje naše plnou pozornost, protože pokud chceme, aby Evropa byla relevantní pro každodenní život našich občanů, musíme dosáhnout konkrétních výsledků v oblasti růstu a pracovních příležitostí příležitosti, musíme vytvořit příležitosti pro naše mladé lidi, pro dlouhodobě nezaměstnané, pro malé podniky a samozřejmě, že je to dlouhá cesta, jistě. Ovšem vidíme, že věci vypadají čím dál tím lépe, Evropa se pomalu zotavuje, pomalu, ale jistě se zotavujeme z krize, čili jaké by měly být naše priority na této křižovatce. Když jsem si přečetla vaši zprávu o evropském semestru, Potěšilo mě, že hodnotíme podobně výzvy, které před námi leží. Samozřejmě, že toto hodnocení znamená, že toto, nebo jasně poukazuje na to, že ta, to oživení je zatím křehké a paní zpravodajka se o tom zmínila eh, velice jasně. My potřebujeme investice a eh, Evropský fond pro strategické investice, na kterém se parlament a ráda společně dohodli, již je k dispozici, ovšem potřebujeme pokračovat v tomto úsilí, musíme spolupracovat stejným naléhavým způsobem, abychom odstranili stávající bariéry a abychom podpořili skutečné klima které napomáhá investicím. Zdravé, odpovědné veřejné finance, to je další součást, zásadní součást naší strategie. proto je oživení a obnova může být udržitelná pouze, pokud je založena na solidních základech. Co to znamená? To, aby naše daňové systémy pomáhaly růstu a aby jsme vytvořili zároveň moderní systémy sociální ochrany. Strukturální reformy, které rovněž potřebujeme pro posílení našich ekonomik, tak abychom zajistili jejich rezilienci, odolnost a připravenost do budoucna. Členské státy, především ty, které byly zasaženy krizi nejvíce, v posledních, v posledních několika letech eh, přijali ambiciozní reformní programy, které přináší již nyní ovoce. Ovšem, najednou samozřejmě je zde určité, určitá snaha vrátit se k situaci business as usual, protože došlo k určitému oživení, to chápeme. Eh, ovšem, takové nějaké mm, vyčkávání na místě rychle se nicím světě není možností, kterou si můžeme zvolit re, mm, vyrovnání našich ekonomik, reformy našich penzijních systémů. To vše potřebujeme tak, abychom zajistili mm, dostatečné zručnosti pro naše mladé lidi, aby se poprali s potřebami budoucnosti. Uvidíme, musíme připravit konkurenceschopnou Evropu do budoucna. Chceme samozřejmě dlouhodobý růst a využíváme ty největší a nejdůležitější výhody Evropské unie, především vnitřního trhu, tak jak to zúraznila paní Stiller. Jednotný trh eh, v rámci eh, evropského semestru je zásadní a to vítám, protože prohloubení jednotného trhu je pro naše předsednictví zásadní. A my eh, chceme o tomto tématu připravit informaci ještě před březnovou radou. V rámci globálních nejistot, krizi, které čelí Evropa, musíme připravit základy do budoucna, musíme připravit a implementovat politiky, které budou odolné pro vývoj budoucnosti. Jak to zajistit? Jak to zajistit? Jak toho dosáhnout? Tyto politiky, jak to můžeme udělat? Neustále revidovat naši práci. Dobrá doporučení ještě nejsou zárukou úspěchu, pokud nejsou plně implementována. Toto je možná jedna z nejdůležitějších výzev evropského semestru. Musíme zajistit to, že reformy opravdu splníme zodpovědnost členských států je v tomto ohledu zásadní. Evropský parlament byl nesmírně aktivní, tlačí na nás, abychom vylepšovali naši práci a to je správné. Předsednictví je přesvědčeno eh, o tom, že musíme i na radě vytvářet vhodný peer pressure, tento tlak, který je potřebný pro reformy. Potřebujeme více politické diskuze pro implementaci reform, sdílení osvědčené praxe mezi ministerstvami. To je zásadní hybnou silou jednotlivých reform. Proto v následujících dvou týdnech, kromě obvyklých diskuzí ohledně výročního přehledu o růstu, budeme hovořit i o doporučeních specifických pro jednotlivé země, ještě jako přípravná jednání před přesnovou radou. Ovšem samozřejmě, že neexistuje nějaké zázračné řešení pro tuto problematiku mm, diskuze na radě nebudou dostatečné, proto do toho musíme zapojit všechny zúčastněné strany, národní parlamenty, sociální partner a samozřejmě i Evropský parlament. Nejde pouze o demokratický dohled, jde o to, aby tento proces byl efektivní velice mm, potřebuje převzít odpovědnost za tento proces. Musí to být smysluplné reformy a právě proto je tato dnešní rozprava zásadní. Samozřejmě, že došlo k pokroku. Potřebujeme Eh, určitá krátkodobá doporučení, která nám umožní zaměřit se na klíčové výzvy, nové načasování v této oblasti eh, musí zajistit multilaterální dohled a doporučení pro eurozónu. Zároveň znamená to, že naše diskuze o národních doporučeních eh, budou do budoucna brát v potaz výzvy eurozóny. Musíme věnovat více pozornosti sociální dimenzi celého semestru. Toto vše představuje zásadní, smysluplné změny. My budeme neustále posilovat naši spolupráci a využívat eh, výhod evropského semestru, protože se snažíme, aby Evropa byla Evropou kvalitnější a hodnotnější pro všechny naše občany. Děkuji. Děkuji a nyní za komisi pan místopředseda komise Valdis Dominovský má slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci. Dnes dopoledne kolegium komisařů vedlo orientační debatu o evropském semestru, včetně zpráv pro jednotlivé země a také makroekonomických nerovnovách. Zprávu budeme vydávat v pátek a za několik týdnů budeme zahajovat postup, pokud jde o makroekonomické nerovnováhy. Řídíme se přehledem růstu z roku 2016 a situace v eurozóně z roku 2015. Máme do toho začleněnou eurozónu i národní demenci, Zaměřujeme se na zaměstnanost, sociální služby, technickou pomoc, strukturální fondy a také implementaci reform. Letos jsme se rozhodli, že makroekonom, nebo tedy postup pro makroekonomické nerovnováhy zjednodušíme. Z šest se sníží na čtyři kategorie, budeme mít nadměrné makroekonomické nerovnováhy a další tři kategorie. Musíme zasadit eh, zprávy za jednotlivé země do širšího kontextu. Oživení pořád ještě probíhá, ale máme zde negativní externí vývoj, který se začíná projevovat na evropských finančních trzích a ukazatelích. Nezaměstnanost klesá, ale v celé řadě zemí zůstává vysoká, především mezi mladými lidmi a dlouhodobě nezaměstnanými přizpůsobení makroekonomických nerovnovách a jejich vyhlazení se zlepšilo, ale pořád ještě není dokončeno. Vysoká úroveň soukromého a veřejného dluhu pořád ještě brzdí růst v celé řadě členských států. Tato situace musí být vnímána jako pobídka k posílení úsilí na podporu růstu a stability. V tomto respektu máme celou řadu dobrých příkladů v našich členských státech, ale potřebujeme také říci, že v různých odvětvích a v různých členských státech ten pokrok není stejnoměrný. Je třeba úzce spolupracovat s členskými státy, s jejich parlamenty, se sociálními partnery při vypracovávání a implementaci reform. Je třeba posílit efektivitu reformního úsilí v členských státech. Zveřejnění zpráv za jednotlivé země slouží tomuto cíli umožňuje navázat hluboký dialog s členskými státy a klíčovými aktéry, než komise vydá specifická doporučení. Role Evropského parlamentu v evropském semestru se časem vyvíjela a teď v návaznosti na zprávu pěti prezidentů zkoumáme způsob, jak ještě účast parlamentu posílit. Je to také v návaznosti na zprávu z října roku 2015 k završení Evropské měnové unie. Máme zde důležité věci, jako jsou zprávy za jednotlivé země, které tedy zveřejníme. Já se velmi těším, že o tom budeme spolu diskutovat. Zjištění z těchto zpráv a, a výsledky analýzy komise, stejně jako národních reformních programů a programů stability, budou základem pro vydání specifických doporučení pro jednotlivé země z rok 2016, které komise vydá v květnu. A teď k těm třem zprávám, které dnes diskutujeme. Začnu zprávou paní Styler. Chci poděkovat zpravodajce a vítám příspěvek Evropského parlamentu k vedení jednotného trhu zprávy jednotného trhu v rámci Evropského semestru 2016. Mělo by tedy dojít ke zjednodušení přerozdělení zdrojů ve společnostech a regionech, aby se zvýšila konkurenceschopnost, je důležité pokračovat v procesu reform a položit základy silnější a odolnější evropské ekonomice. A to je možné dosáhnout díky reformám na trhu služeb a produktů a je třeba také odstranit bariéry pro volný pohyb zboží a služeb. Komise pracuje na tom, aby snížila velké počty omezení na těchto trzích v mnoha členských státech. Zlepšení těchto trhů je zásadní pro ekonomické prostředí v Evropské unii a pro tvorbu čím dál globálnějších hodnotových řetězců. A nyní zpráva paní Rodriguez. Děkuji paní Rodriguez za tuto zprávu, která je v souladu s názorem komise v celé řadě oblastí. My vítáme tento příspěvek k roční analýze růstu na rok 2016. Děkujeme také za ta včasná doporučení k eurozóně. Evropská komise souhlasí s tím, že je třeba vynaložit větší úsilí na národní úrovni pro implementaci reform. Také třeba koordinovat tyto postupy, aby bylo dosaženo trvalejšího ekonomického oživení a aby se řešily makroekonomické nerovnováhy. A konečně zpráva Sofie Ribeiro. Znovu chci tedy poděkovat zpravodajce Evropský trh práce vykazuje určité pozitivní znaky. Nezaměstnanost je pořád vysoká v celé řadě členských států, ale postupně klesá. Zpráva roste ve většině odvětví a ve většině věkových skupin. Mnoho mladých lidí je zpátky v práci anebo se dále vzdělává. Naše úsilí o boj proti nezaměstnanosti mladých začíná nést své ovoce. Vidíme také, že se začínají zmírňovat rozdíly mezi členskými státy. Kvůli krizi opadlo do chudoby více lidí, ale teď začínáme pozorovat určité náznaky zlepšení. Podpora lepších sociálních standardů a sociální konvergence v Evropské unii je prioritou. Evropský rok sociálních práv bude důležitým krokem k posílení sociální konvergence. Chceme sociální pokrok začlenit do evropského semestru. Roční analýza růstu na rok 2016 právě sociální spravedlnost staví do centra ekonomického oživení. Důležitý je sociální dialog a zapojení sociálních partnerů do evropského semestru na úrovni konzultací, jak na evropské, tak eh, národní úrovni a členské státy by měly zapojit sociální partnery do přípravy a implementace reform. Analýza nových eh, implementačních eh, faktorů a ukazatelů nám umožňuje lépe pochopit sociální a další dopady makroekonomických nerovnovách v členských státech. Některé členské státy provedly reformy na trhu práce a tyto reformy mají viditelně pozitivní důsledky. Klesá třeba nezaměstnanost. V reformách je však třeba pokračovat, aby se stimuloval růst aby tvořilo se pozitivní prostředí pro vznik kvalitních pracovních míst. Paní předsedkyně, paní ministrně, dámy a pánové, ještě jednou vám děkuji a těším se na produktivní debatu. Pane místo předseda komise a nyní za výbor pro životní prostředí pan Andrej Kováček má slovo na jednu minutu. No. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. V uplynulých letech máme na pořadu jednání dva cíle. Hospodářský růst a zaměstnanost. Ovšem nepodaří se nám dosáhnout těchto cílů, pokud naši občané nebudou v dobrém zdraví. Evropský semestr musí být využit k tomu, aby se vytvořily odpovídající zdravotnické systémy, které budou reagovat na potřeby občanů. Musíme také vyhodnotit zdravotnické systémy, vytvořit systém na jejich hodnocení, systém na jejich monitorování a také faktory, které nám umožní zmírnit rozdíly v této oblasti. Musíme našim občanům ukázat, že máme plán pro budoucnost našeho kontinentu. Také si myslím, že revize strategie 2020 musí být součástí evropského semestru, protože ekologie a zdraví mohou vytvořit další pracovní místa a evropský semestr může sehrát klíčovou roli v reformách. Děkuji. Děkuji. A nyní za výbor pro regionální rozvoj má slovo paní Iskra Mihajlová na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane místo předsedo Evropské komise. V naší zprávě voláme potom, aby Evropská komise lépe zohlednila cíle strategie 2020. Tím, že přichází, že budeme lepším způsobem monitorovat eh, využívání finančních prostředků Evropské unie, které jsou k dispozici pro strategii Evropa 2020. Zároveň jde o revizi víceletého finančního rámce, který, která je propojená s celou touto problematikou. Komise hovořila o programování jednotlivých strukturálních fondů Evropské unie, hovořila o investičních fondech. My se domníváme, že tyto fondy by mohly hrát nesmírně důležitou roli pro dosažení těchto cílů evropského semestru a zároveň i pokud jde o e, jednotlivá doporučení pro jednotlivé konkrétní země. Děkuji a nyní za Eh, jednotlivé frakce. Jako první má slovo pan Farkus Ferber za EPP na 1 minutu 30. Děkuji paní předsedkyně, komisaři. Vážení kolegové, minuční eh, zpráva komise tři priority investice, strukturální reformy, oživení a odpovědnost za rozpočtovou politiku. Frakce EPP Eh, to považuje za rozumné, tyto tři cíle. Hmm. Ehm, nikdo by, neměl bychom si nechat límit, kdyby se evropský semestr zneužíval k tomu, že by se každý rok vynalézaly nové indikátory, které by stále méně souvisely s dobrým rozpočtem a konkurenceschopností a strukturálními reformami a jenom měli za cíl ošklivá čísla udělat hezké. Tím se podmínky nezlepší, že se vymyslí nové indikátory. Proto my jako EPP jsme velice zdrženliví nám jde o tom neoslabovat ty silné, ale posilovat ty slabé. To znamená konkrétně, když jsou státy, které například mají mm, převis exportu, tak toho využívají i jiné členské státy, protože máme interně intenzivní obchodní vztahy. Nezlepší se to tím, že se to pokusíme odbourat. Měli bychom jí ostatním umožnit, aby také mohli předkládat dobrá čísla. Další věc, která se nás dotýká jako EPP, že se více zaměř, bychom se více zaměřovali na méně pro úkolů, specifická doporučení pro členské státy, které se pak budou e, realizovat. Chci podakovat paní zpravodajce, že tam zmínila řadu bodů a e, že nyní můžeme hlasovat o vyvážené zprávě. Děkuji vám. Děkuji. Mm, za SND paní Elisa Ferreira na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, komisaři. Eh, zástupci rady, vítejte. Začnu tím, že poděkuji mm, týmu eh, kolegů, kteří pracovali na mm, této vynikající zprávě. Eh, signál z té zprávy je jasný. Říká, že je na čase změnit evropskou ekonomickou agendu. Mm, staré způsoby, jak se věci dělaly, dnešním do roku 2008, jsou historií. Nyní musíme eh, si uvědomit, že to vedlo k nízké spolupráci a velké Eh, nezaměstnanosti, ale některé státy jako Německo stále uvažují v těchto intencích v roce, roku 2009. My potřebujeme ziskové firmy a to není možné bez vnitřní poptávky, bez investic a mm, nízkých úroků. Ekonomická politika, kterou jsme mm, vedli, v podstatě uškrtila poptávku. Když se podíváte, jak funguje ekonomika v USA, v Číně, a tak ty vlastně narušili systém v Evropě. My musíme chránit strategické investice. Musíme dokončit bankovní unii nebo Unie ztratí kontrolu nad svým osudem. Portugalsko je dobrý příklad. Můžeme plnit evropská pravidla, dělat, vytvářet, dělat politiku vytváření pracovních míst, ale je důležité, aby komise a rada eh, byla ochotna podpořit alternativy, jako eh, jsou tato, tyto, a změnit dominantní model, který eh, se řídili vlastně měnové unie. Musíme být chytří, pokud chceme řešit ekonomické problémy, ale, uči, ale řešení je v našich rukou. Děkuji. Děkuji za EKR. Paní Ulrike Trebesius na minuta na minutu 30. Děkuji. Hospodářská situace v EU je stále charakterizována nerovnováhou. Masová nezaměstnanost v Jižní Evropě trvá bez nízkých cen rop by, ropy by nebyl současný růst. Celé země a regiony jsou stále eh, odříznuty od růstu. Eh, na jedné straně by se měly vyslovit specifická doporučení pro jednotlivé státy a současně by se měly řešit makroekonomická nerovnováha. Eh, náklady jsou značné a úspěch implementace v členských zemích, konkrétní politice, mm, z 25% v roce 2014 je nedostatečné. Implementace je dobrovolná a měla by tak, to taky zůstat ve smyslu uh, subsidiarity. Ale uh, státy eurozóny uh, vlastně musí ručit svojí uh, budoucností za své politiky. Náklady nedostatečných reform se předávají dál přes umělé nízké úroky nebo hm, prostě vydírání. Nerovnost v EU roste a síl, sen konvergence je stále vzdálenější. Protože není možné oslabit vlastní měnu v eurozóně, musí se devalvovat interně. Um, vytvořit ekonomickou vládu, která by měla, kontrolovala eurozónu, to je špatná cesta, protože lidé eh, z těch transferů a poručníkování EU již tedy mají dost a musíte skončit, paní kolegyně. Řečník byl přerušen. Za frakci ALDE pan Tremo Ibelcels na minutu 30. Hm, děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vážení ministři z Rady, draží kolegové, naše frakce je toho názoru, že tato zpráva by mohla být vylepšena a proto předložíme na zítřek eh, pozměňovací návrhy. Pokud je odhlasuje velká koalice, tak znovu zvážíme své závěrečné záporné hlasování. Současná verze této zprávy chce zvýšit eh, flexibilitu eh, v veřejném dluhu. A je tam také špatný názor na přebytky běžného účtu. Nedoporučuje se zde, aby projekty EFS byly ekonomicky životoschopné. Odstraňování bariér pro, a odstraňovaly bariéry pro vstup na trh práce. Naše pozměňovací návrhy se snaží více vyvážit tuto zprávu. Fiskální expanze není řešení současné situace. Zdůrazňujeme důležitost strukturálních reform pouze pokud se zlepší podnikatelské prostředí a bude mobilizován, budou mobilizovány investice. Čína zpomaluje a Dokonce i americká federální rezerva se bojí, že se blíží další krize. Je tedy důležité, aby členské státy udělaly své domácí úkoly. Děkuji. Za GUNGL e paní Cime na jednu minutu. Také já se chci zaměřit na um, sociální aspekty zaměstnanost. Pozitivní je, že nyní uh, se hovoří o investicích do sociální infrastruktury, ale stále chybí konkrétní kritéria, co to vlastně znamená. Uh, Stále se mi zdá, že přístup evropského semestru, e, tedy růst a pracovní místa na základě dobré, dobrých pracovních míst a sociální bezpečnosti stá, zabezpeč, zajištěno. To je jako když si kočka, kočka otáčí za svým vlastním ocasem, takže tvrdí se, e, že v minulosti docházelo e, k, k určitým excesům v souvislosti flex, flex security. Já tvrdím, že to je příčin na současných problémů. Když se má vytvářet sociální pilíř, tak musí být jasně řečeno, jaký to bude mít obsah, aby to nebyla e, záminka ke snižování sociálních standardů. Děkuji za zelené pan Bas Eichhout na jednu minutu. Já, já chci poděkovat za uh, příspěvek této zprávě. Já jsem trošičku překvapen, pane kolegovi. Říkáte, že hlasujete proti této zprávě, protože flexibilitu využíváme pro více investic. Poslouchal jste hlavní ekonomy OECD, kteří tento rok řekli, že Evropa potřebuje více investic. Společně zdá se, že stále více středoevropských a mimoevropských institucí říká, že eh, je potřeba více investic, ale liberálové stále trvají na své strategii neinvestovat. To je zvláštní. Tento, tato zpráva dává větší prostor pro investice i do lidského kapitálu. Také říkáme, že eurozóna Ehm, mm, fiskální situace a strukturální reforma by měla být zaměřena na eh, efektivně využívání strojů. To jsou všechno důvody, proč my jako frakce hlasujeme pro a liberálové by měli změnit svoji strategii, protože svět se mění. Danke sehr. Ja. Ah, okay. Uh, Mr. Eiko, do you accept the blue card from Mr. Tremos-Parcel? Přijímáte, prosím, modrou kartu, pane kolego? Prosím. Takže máte 30 vteřin. Vážený pane kolego z holand, holandských zelených, toto je ironie, protože 66 liberálů hlasovalo proti Junckerovu plánu, zelení z Nizozemí hlasovali pro, najednou to vypadá jinak. Jeden z důvodů, proč hlasujeme proti této zprávě, je ten, že jsme tam chtěli mít slovo investice. My jsme samozřejmě souhlasím s tím, že jsou důležité, protože my chceme, aby byly ekonomicky životaschopné, protože my chceme zajistit to, aby to nešlo na nějaká letiště bez letadel, ehm, vlaky nebo železnice bez železniční tratě bez vlaků a dálnice bez automobilů, takže my prostě chceme, aby členské státy investovaly do takové infrastruktury, která je schopná do budoucna. Pane Tremuso, ale to nebyla otázka, já jsem vám dala více času, ale i přesto, že to nebyla otázka, prosím, pane kolego můžete reagovat. Já bych se tím mohl vrátit k vašemu příspěvku, jste hovořil, hlasuji eh, proti, protože eh, tam je pozitivní, nebo negativní eh, jazyk, který mm, se týká toho přebytku Německa a Nizozemí. To je se dobré, ovšem pokud u těch investic vlastně mm, potřebujete, aby byly schopné, jenom proto hlasujete proti, ovšem my tam hovoříme, že vlastně udržitelný přes přechod eh, ekonomik je zásadní jednotlivých států, takže to je pro nás rovněž klíčové. Takže pokud skutečně toto byl jediný důvod, proč chcete hlasovat proti, tak to vlastně můžete změnit, můžete tam dát plus a hlasovat pro. Děkujeme. Und Herr Marco Valli für 2 Minuten 30 für die... Na dvě minuty. Marco Valli na dvě minuty. Tři. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ekonomický Recept Evropské komise znovu vzniká na základě tří špatných principů. Úsporné opatření, reformy bez hodnocení dopadu a slavné soukromé investice, které ale bez veřejného stimulu nebudou konzistentní. Ekonomický recept, který vede ke krachu. Ale nestačí říct si pouze ne, úsporným opatřením. Je třeba začít diskutovat také o měnovém instrumentu, který nutí členské státy uplatňovat tyto špatné politiky, které neustále pošlapávají národní ústavy. Sebrat eh, měnovou suverenitu, to je jediná věc, eh, ten původní hřích je třeba zachránit eh, Evropu a základní. Máme zde silné smluvní principy, silné ty, kteří nemají euro, třeba Velká Británie, která sem přichází a klade nám podmínky. A pak máme ty slabé, kteří přijali euro a tím pádem musí dělat to, co se říká v Bruselu a ve Frankfurtu, a kteří musí snášet facky. Itálie má dva konkrétní příklady. Já hovořím o nespravedlnosti, protože téměř už 20 let máme měnu, která vyjadřuje spojení mezi státy, které mají velké ekonomické a sociální rozdíly. Hovoříme o tom od začátku, co jsme vstoupili do tohoto parlamentu. Nizozemsko a Německo každý den využívá toho špatně nastaveného směného kurzu a komise nedělá nic a příliš pomalu a měkce uplatňuje postup pro makroekonomickou nerovnováhu. Komise se v letech posunula jenom k tomu, aby ještě více Eh, pošlepala jižní země, které už mají dost problémů a navíc nemůžou ani využít směného kurzu, aby ty nerovnosti srovnaly. Italský ministr financí o tom hovořil, kromě toho máme ekonomické studie, které to potvrzují. A zase se toto téma nebude řešit eh, v tomto textu, který budeme hlasovat. My doufáme, že zde projde náš pozměňovací návrh, který půjde proti Nizozemsku, Německu a také ekonomic, Evropské komise, ale uvidíme, kdo bude hlasovat s námi a kdo bude dále skrývat tyto nedostatky Evropské měnové unie. fyzikuji, pane Vali, a můžu vás, mohu vás požádat, abyste příště mluvil trošičku pomaleji, aby tlumočníci stihli tlumočit. Nakonec to bylo velmi obtížné. Další řečník za NF, pan Manu. Pane komisaři, ještě jednou vidíme celou neefektivitu evropského semestru. Ničí národní ekonomiky a Pilípe Lej budoval Evropskou měnovou unii. Nefunguje to. Máme zde odhady inflace a tak dále, ale cena ropy je nízká, dolar klesá a evropská ekonomika se pořád neoživuje. V roce 1992 se hovořilo o plné zaměstnanosti a 25 let, o 25 let později máme opravdu sociální katastrofu, stagnace, nezaměstnanost, obrovská zadluženost. Vaše evropská utopie nefunguje a Velká Británie to pochopila a chce se vymanit eh, z tohoto pekla. Žádná reforma z evropského semestru fungovat nebude. Bohužel za rok bude situace ještě horší než dnes a proto my nebudeme hlasovat pro tuto zprávu. To byly tedy řečníci frakce za frakce a nyní se dostaneme k dalším řečníkům. Jako první má slovo pan Adam Scheinfeld na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za slovo, paní předsedající. Hodnocení evropského semestru samozřejmě musí být rovněž spojeno s řízením jednotného trhu. Musíme ovšem bohužel říci, že v tomto ohledu nás čeká ještě hodně práce. Dámy a pánové, žijeme v 21. století. Stávající období jsou charakterizovány především neustálou digitální Eh, digitálním pokrokem, globalizací, celosvětovou konkurencí, změnou v určité mentalitě naší společnosti, určitých vzorcích spotřeby, spotřebitelských vzorců, nové formy fungování, hospodářství a tak dále. To znamená, abychom dodrželi konkurenceschopnost na společném evropském trhu. To je samozřejmě zásadní, ale ještě důležitější je udržet a rozvíjet Eh, naše konkurenceschopnost na celosvětovém trhu. Proto musíme deregulovat podmínky, které se týkají fungování hospodářství, posílení malých a středně velkých podniků, startupů, rozvoj, inovačních postupů, technologický, technický pokrok, rozšiřování nových forem administrace, snižování byrokracie, nákladů v této oblasti, plné fungování evropského práva ve všech členských státech, likvidování netarifních bariér nebo protekcionismu v jednotlivých členských státech. Čili de facto můžeme říci, že potřebujeme to je zásadně vlastně zlepšení fungování, zlepšení řízení jednotného trhu. To si myslím, že je jádro eh, dnešních eh, našich aktivit. Děkujeme. A nyní... Děkuji na tři minuty za chvíli světo. Děkuji, paní předsedkyně. Máme od, zpráv, od výboru EMPL velmi dobrou zprávu, která je v rozporu s tím, co popisujete, s tou velmi příjemnou realitou, kterou prožívá většina občanů členských států. Máme už dva roky oživení, to je pravda, ale je to pomalé, slabé oživení a především je to velmi nerovnoměrné oživení. To říkají všechny mezinárodní zprávy, například OECD. Tvrdí, že rozdíly mezi těch deset, těmi procenty nejchudších a nejbohatších se prohloubily až sedmkrát v takové zemi, jako je ta moje. A vy nám tady načrtnete takový úplně růžový obrázek a přitom jsou zde nové sociální a ekonomické nejistoty. A proto socialisté z výboru EMPL žádají o tři věci. Za prvé, podpořit investice, za druhé, napravit škody, které přinesla úsporná politika, především ty strukturální reformy, které šly proti evropskému sociálnímu modelu a především posílit a budovat eurozónu a sociální dimenzi naší společné měny, posílit investice. Pokud nebudeme investovat, tak vytvoříme proticyklickou politiku a v tomto novém klimatu ekonomické nejistoty se nepoučíme z minulosti. Máme Junckerův plán, ale Junckerův plán nezvyšuje investice do eurozóny. Například eh, Velká Británie nebo USA eh, zvýšily dvakrát více investice v minulém roce a my naopak je snižujeme v porovnání s roky 2013-2014. To nemůžeme dovolit, potřebujeme více investic, abychom podpořili hospodářský růst a nemůžeme dovolit, aby to málo z Junckerova plánu bylo výsledkem eh, substituce těch už naprogramovaných, ale neprovedených eh, výdajů. Musíme také provádět eh, pracovní reformy, protože se tvoří pracovní místa, ale jsou labilní, nejsou, na, nejsou stabilní. Vidíme, že smlouvy dlouhodobé a na dobu neurčitou jsou nahrazovány velmi krátkodobými smlouvami. Pracuje se méně ale alespoň tedy můžeme, můžeme důstojně žít. Musíme znovu bojovat za náš sociální model, abychom měli dobré platy, abychom měli také slušnou podporu v nezaměstnanosti, abychom měli stipendia, abychom měli automatické stabilizátory, které nás budou chránit proti tomu, co přichází zvenčí. Pokud neoživíme sociální model, nepoučili jsme se z minulosti. A kromě toho musíme posílit eurozónu, která bude mít sociální dimenzi. Nemůžeme si dovolit, aby příští hospodářská krize předsedkyně přerušuje, říká, mluvíte příliš dlouho a příliš rychle. Předsedkyně přerušila řečníka. Pane Gutierrezi, jestli budete mluvit tak rychle, tak lidé, kteří nemluví španělsky, vám nebudou rozumět, protože tlumočníci vás nemohou sledovat. A navíc mluvíte příliš dlouho, takže příště si na to dejte pozor, je mi líto. Další řečník je pan Stanislav Ošok na minutu 30. Vážená paní předsedající, nejprve bych rád poprosil, pokud jde o otázku dost, přístupu, přístupu eh, k těmto zprávám, například zpráva pana Rodrigueze, pokud jde o evropský semestr, dostupné, to bylo pouze v angličtině, proto bych se rád zeptal, jak to vypadá s přístupem k těmto zprávám. Pokud je o evropský semestr, není to nové téma. Já z mého pohledu pouze několik úvah, dvě charakteristické bych rád zde představil. Strukturální reformy v členských státech, to je první záležitost, pravidelně o tom hovoříme, o tom, jak jsou závaz, do jaké míry jsou závazná doporučení členských států. To je jasné, je to závazné, protože prostě členské státy, eh, jejich šéfové vlád to mm, schvaluje a týká se to konkrétních problémů jednotlivých jednotlivých zemí. Další otázka, která je trošku propojena s tím, jak by mohla koordinace, eh, hospodářská koordinace na evropské úrovni vůbec vzniknout, pokud nejsme schopni v současné době vůbec koordinovat semestr. No, mnoho zemí nerealizuje doporučení a proto si myslím, že bychom si měli zaměřit především na to, co udělat proto, aby vlády skutečně prováděly tyto reformy na národní úrovni, především nyní, když zde vidíme kromě finančního hospodářského problému eh, těchto krizí i jiné problémy. Děkuji. Eh, Další je paní Ula Černes na jednu minutu 30. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji ze výboru pro zaměstnanost paní Riviero za velice dobrou a konstruktivní práci na, tom, na této zprávě. Já chápu, že hledat kompromisy tímto způsobem není snadné a je třeba zohlednit mnoho úhlů Mm, pozice výboru pro zaměstnanost k roční zprávě o růstu by mohla e, se dívat více do budoucnosti a sice reflektovat dosažené úspěchy a poukázat na potřebné reformy na trhu práce, aby byl posouzen plný potenciál a při, přispělo to k růstu, který se pomalu navrací do Evropy. Ekonomická situace se zlepšuje Nezaměstnanost klesala v prosinci 2015 o 0,1 ve srovnání s listopadem. Nezaměstnanost je však stále příliš vysoká, 10,4 ovšem situace se zlepšuje. Počet lidí ohrožených bídou nebo sociální exkluzí se stabilizoval v roce 2013 a 2014. Neměli bychom Eh, zanedbávat to, že sociální situace je stále závažná, je třeba vyvinout další úsilí, aby byl vytvořen růst nová pracovní místa a mm, aby se lidé dostali z bídy a sociální exkluze. To bylo na mě? O, omlouvám se. Ano. Ano, já si myslím, že jsem vám tím naznačovala, že vám uplynula řečnická doba. V klidu. Děkuji. A teď Miguel Viegas, jedna minuta. Perspectivas de crescimento para 2016 representam o ponto. Eh, toto jsou východiska procesu, kterému čelíme. Evropský semestr, ekonomické eh, řízení jsou eh, prioritou strategii neoliberálních rozpočtových politiků národních států. Tyto zprávy a jejich doporučení, které by měla následovat, obsahují ty samé recepty, které vedly k chudobě a nezaměstnanosti v Evropě a neumožní, žádn, žádnou alternativní strategii, jak čelit krizi, jako jsou investice založené na veřejných eh, investicích. Tyto kosmetické změny jsou nedostatečné. Je důležité, aby parlament byl více začleněný do této činnosti tak abychom měli eh, na zřeteli zájmy pracujících a občanů. My jsme nadále přesvědčeni, že eh, konec eh, hospodářské a měnové unie um, vytvoří cestu novým ekonomickým politikám. Děkuji. Děkuji zpravodajce výboru pro zaměstnanost za otevřenost. My už jsme, mnozí z vás již dlouho argumentují, že sociální dimenze, sociální spravedlnosti musí být plně reflektována. My jsme rádi, že toto je skutečný posun v komisi. Mnoho z nás ale stále čeká na důkazy ehm, sociální indikátory vítáme, ale musí mít skutečný význam a dopad na politiku. Sociální spravedlnost znamená, že musíme řešit nerovnost jak Eh, vnitř tak mezi našimi zeměmi. Eh, není to vedlejší produkt ekonomické aktivity, ale vyžaduje to akci. My vítáme výzvu té zprávě investovat do služeb jako zdravotnictví, péče o děti, bydlení. Sociální spravedlnost eh, bude podpořena slušnými mzdami. Musíme uzavřít genderovou mezeru, mezeru v platech a řešit bídu lidí, kteří pracují. A sociální dialog se vrací na program po té, co byl tak závažně narušen. Pat O'Flynn na jednu minutu. Dosan, každý rok se dostaneme do této chvíle, kdy podporovatelé eurozóny tvrdí, že lepší dny jsou za rohem, větší růst, více pracovních míst, všechno to, co se nikdy nestane Ti, co podpořují euro, hovoří o dalších strukturálních reform, téměř všichni souhlasí s panem Dragim, že euro je úspěch. To je samozřejmě naprostý nesmysl. Eurozona prakticky neroste e, za relativně mírných podmínek uplynulého roku. Index hmm, ekonomik v prvním čtvrtletí roce 99 e, nyní 17 let později jsme se, dost, se tam dostalo 23. I dříve jsme měli 137 ve stejném časovém rámci. Vaše politicky inspirovaná měna nefunguje a z toho důvodu nefungují, nepracuje ani mnoho mladých lidí a to se nezmění, dokud neukončíme mizérii eura. Pane Flynn, akceptujete modrou kartu? Já jsem vás poslouchala, rád bych pochopil, možná byste mi to mohl lépe vysvětlit, proč Libera poklesla v posledních několika dnech. Odpověď, prosím. Jak víte, měny prostě klesají, rostou, mohou opět růst po roce 2008. Libra šla dolů a my jsme zachránili asi milion pracovních příležitostí u nás, zatímco vy ztrácíte miliony v eurozóně, protože jednotlivé členské státy nejsou schopny uh, řídit svou vlastní měnu. Je to opravdu spíše benitní, to, že eh, Libra klesá, protože v podstatě vlastně investoři konečně se eh, probrali, čili my opravdu můžeme tento dočasný pokles nějakým způsobem korigovat, to mi vůbec nevadí. Děkujeme a nyní má slovo paní Troščinská. Máte slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Evropa trpí. Všechny indikatory jsou červené, masová nezaměstnanost, nedostatečná konkurenceschopnost, austerita, škrty, žádáte více integrace společného trhu, kolegové, ovšem věříte v to? Celý tento proces reaguje na politickou agendu, která se snaží odstranit národní státy, neustále prezentuje společný trh jako zázračné řešení hromadné nezaměstnanosti. Ovšem vidíme každý den špatné výsledky, delokalizace, prekární, um, prekarita reálné ekonomiky. Skutečně toto je takové Mm, pobláznění vnitřním trhem, ovšem vidíme, že eh, toto by mělo být spíše analyzováno pragmaticky. V IMKU to byla, to někteří opravdu tvrdí, že miliony migrantů musíme integrovat na našem trhu a že v podstatě je to příležitost pro Evropu. To je šílené, ovšem následky zapojení těchto lidí eh, na ehm, pracovní trh musíme nějakým způsobem zohlednit. Reálně zohlednit a musíme si uvědomit, kdo je za to zodpovědný. Potřebujeme opravdu, eh, aby se ten, vidíme, že tento přístup eh, vnitřního trhu je něčím zastaralým a naše skupina proti tomu zítra bude hlasovat. Děkujeme, děkujeme, panka, za má slovo na jeden a půl minut. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nejprve bych rád poděkoval Sofie Ribeiro za úžasně odvedenou práci. Musíme uznat to, že evropský semestr jasně poukazuje na to, že to představuje důležité nástroje pro vybřednutí z krize pro členské státy. Samozřejmě, že to zanechalo na evropském sociálním modelu určité skvrny a výzva je v posílení sociální dimenze Evropské unie. Myslím si, že je povzbudivé si uvědomit, že tři z těch nových pracovních indikátorů byly začleněny do nové tabulky scoreboard a pokud chceme, Mm, aby došlo k růstu ekonomická a sociální konverze členských států musí zahrnovat reformu našich ekonomik a investice do lidského kapitálu pro tvorbu pracovních míst na všech úrovních. My máme mnoho nástrojů k dosažení těchto výsledků Evropa 2020, to je zásadní strategie implementace investičních plánů pro Evropu. V obou oblastech se musíme pozorně zabývat implementací, monitoringem, abychom zajistili inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. Na závěr bych rád řekl, že se domnívám, že členské státy musí zaujmout holistický přístup pro efektivní implementaci tržních politik, které se budou zaměřovat na uchazeče o práci, jakož i na zaměstnavatele, abychom zlepšili možnost nalezení pracovní příležitosti, posílení um, školení, přeškolování a všech možností v oblasti vzdělávání. Děkujeme. Paní Gebhardt má slovo na 1,5 minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane Kázo, já jsem nesmírně potěšena vašimi slovy, které se týkají jednotného trhu a toho, že je to uhelný kámen Evropské unie. Já jsem o tom souvně přesvědčená a mm, často mě překvapí tyto různé zastaralé představy, myšlenky, které zde zasnívají. Lidé si myslí, že jde pouze o nějaký obrovský biznis a ekonomické záležitosti a jakmile to vyřešíme, tak všechno ostatní se vyřeší samo. Ne, já si myslím, že tomu tak není. Potřebujeme právě tento holistický přístup. Nejenom zaměřit se na společnosti a jednotlivé ekonomiky, potřebujeme kvalitní pracovní příležitosti, inovace, kvalitní ochranu spotřebitele a pouze budeme-li schopni tohoto holistického přístupu budeme schopni dosáhnout růstu evropské ekonomiky, budeme schopni vytvářet pracovní místa a mm, budeme dále růst. A to je to, co potřebujeme, dámy a pánové. Potřebujeme zajistit mm, fungování tohoto přístupu a jsem nesmírně potěšena tím, že jednotný trh konečně se stal součástí evropského semestru. To znamená, že můžeme v této oblasti dosáhnout pokroku. Článek 46 nám pro nás představoval určitý problém, ovšem nyní jsme to vyřešili a myslím si, že budeme schopni tudíž podpořit celou zprávu. Děkuji za slovo panu Luke, má slovo, děkuji za slovo paní předsedkyně. Evropský semestr je součástí určitého určité snahy ekonomické zprávy a řízení v Evropě. To může fungovat ovšem, pokud pouze máte jasnou představu o vašich cílech my jsme v minulosti měli jasné cíle, stabilita, státní finance, robustné veřejné finance, ovšem tyto cíle jsme nikdy nedosáhli. Tyto cíle byly součástí určitého přístupu na konce prvního desetiletí našeho století a to vedlo vlastně ke krachu mnoha bank. Máme zde tabulku jednotlivých indikátorů, paní Gebera se o tom zmínila, holistický přístup, pokud, je, pokud jsou naše cíle dostatečně stanoveny, možná jich nějakým způsobem dosáhneme, ovšem ta zpráva a řízení sama o sobě nefunguje. Když se podíváme na to, jak funguje eurozona v současné době, vidíme, že tyto cíle jsou ignorovány. Portugalsko, ano, Portugalsko schválilo určitý rozpočet, jak víme, no, který měl být eh, rozpočtem takového toho období šetření, ovšem nebylo tomu tak. Ve Francii například vidíme přijímání pravidel, která eh, již eh, třetím rokem po sobě ignoruje eh, cíle. Řekové nám předvedli takový taneček, který se vyhnul jednotlivých reformem, reform členské státy, by si měli zamez před vlastním Prahem. Děkuji. Um... Vážení kolegové, vnitřní trh je největší úspěch, který máme v Evropské unii. Měli bychom na to, na to být pišní. V posledních 50 let vytvářel příležitosti pracovní místa eh, a nabízel větší možnost volby za nižší ceny pro spotřebitele, ale eh, práce není dokončena. Řízení jednotného trhu je priorita. Evropský semestr je Eh, proto vynikající nástroj. Věřím, že EU by mělo využít eh, kolaborativní ekonomiky. Členské státy by měly podporovat rozvoj nových business modelů a zajistit co nejlepší podmínky, aby mohly eh, mít úspěch. Komise a členské státy by měly lépe spolupracovat na, uznávání, na vzájemném uznávání a ve prospěch vnitřního trhu. Kromě toho vnitřní trh potřebuje nový dohled a legislativou bezpečnosti produktů na evropské úrovni a já vyzývám komisi, aby se zhostila vůdčí role v tom, této věci. Děkuji. Děkuji, pan Pimenta López, na jednu minutu. Ehm, pane předsedo, Máme před sebou dokumenty o evropském semestru, které hovoří o ekonomickém řízení jakýmsi kosmetickým způsobem. Eh, klastry se tady považují za cestu rozvoje a růstu, přičemž eh, mm, ty nástroje jdou proti suverenitě státu, proti rozvoje, podporují koncentraci kapitálu, útočí na práva pracujících. My odmítáme evropský semestr a politické řízení a ekonomického řízení. Jakékoliv eh, ochuzování obyvatel je nepřípustné. My chceme posílit suverenitu států, chceme podporovat udržitelný ekonomický rozvoj eh, přes strategické sektory, přičemž by mělo platit právo a měla by se bránit práva pracujících. Přijímáte modrou kartu od pana Mila? Pane Menta Lopez, nepřijímáte? Dobře. Pan Dura? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Prosím. Evropský semestr a je takovou zárukou ekonomických politik a jejich soudržnosti. Bez ohledu nad ekonomickou a administrativní zátěž by tam měly být skutečné a udržitelné ekonomické nástroje. Ve zprávě se bohužel vůbec nezmiňuje otázka kruhového hospodářství ani efektivního využívání a zprávy zdrojů, i když Evropský parlament to v červenci 2015 explicitně vyžadoval. Jak můžeme ve zprávě, která hovoří o zprávě jednotného trhu, jak pochopit po Dieselgateu a skandálu Volkswagen, že tam nejsou žádné nástroje na dohled nad trhem. Jak po LuxLeak pochopit, že tam není sociální a fiskální konvergence, která má za cíl vyvážit veřejné politiky. Dívám se na paní Styler a vzhledem k té práci, kterou odvedla, tak musím říci, eh, je mě to opravdu líto, ale kvůli těm věcem, které tam chybí, my budeme hlasovat proti této zprávě. Takže našel jste paní Steeler, to je dobře, a nyní pan Šváb, minuta 30. Paní předsedkyně. Paní předsedkyně, vážení kolegové, ve skutečnosti je to tak, že každý rok e, stále znovu omluvíme o údajných nerovnováhách, rozpočtových číslech a podobně. Bohužel ztrácíme ze zřetele, e, že 28 členských zemí Evropské unie, členů eurozóny, také nesou vlastní odpovědnost za to, že e, ta síla růstu, kterou může kterou představuje Evropská unie, kdyby nebyl jednotný trh s jednotnými pravidly, tak eh, to je, za to neseme zodpovědnost a to ztrácíme ze zřetele. Téměř všechny členské státy eh, vnímají vnitřní trh jako jakousi srdeční záležitost a pak se, eh, jenom tak se nám podaří, že růst bude menší. Já to stále opakuji, bohužel se to ne, ne vždycky dostane, eh, ne vždycky je reflektováno, takže to budu opakovat ještě jednou. Pan Šustr, jedna minuta. V evropském semestru je hodně světla, je hodně stínů. Pozitivní je, že tam jsou nové impulzy, požadují nové infuzy pro růst díky investicím. To je důležité. Vedle toho nezaměstnanost je příliš vysoká, to je hlavní problém. Je třeba ovšem eh, konstatovat, že se nedělá nic proti škodlivé úsporné politice. Ehm, Ehm, pokud chce skutečně podporovat zaměstnanost, musí, ehm, potřebujeme změnu, potřebujeme politiku růstu a zaměstnanosti, rozšíření veřejných investic, konečně evropskou daňovou politiku, která zabrání daňovým únikům. Ehm, potřebujeme Mm, posílení poptávky na vnitřním trhu, expanzivní eh, zavou politiku eh, v zemích, kde jsou exportní přebytky, potřebujeme sociální indikátory pro politiku. potřebujeme korigovat kurz eh, a již, se to, již to bylo signalizováno, jde o to, jak se to bude dále rozvíjet. Pan Demesmaker, jedna minuta. In deze rapporten. Het lijkt me inderdaad verstandig om de regels. V této zprávě se mi zdá, že pravidla jsou eh, odlehčená pro malé a střední podniky, ale pokud je o ekonomický a sociální aspekt, tak si myslím, že tam to správné není. Myslím si, že roky budou eh, nutné k tomu, aby veřejné orgány upravily své rozpočty, protože právě oni nerespektují rozpočtové reformy, které by měly být provedeny. A myslím si, že odlehčená pravidla pro trh práce, to není něco nesociálního. Já si myslím, že je třeba přeptívat se na takové lidi, jako je pan de Graut. Paní Matias, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Dombrovsky, si obracím se přímo po vá, na vás. Evropské vlády jsou zodpovědné za neúspěchy, které vyplývají z úsporných opatření. Máme zde sociální a ekonomickou katastrofu a Teď se hovoří o dodržování nebo nedodržování pravidel. Když se ale podíváme na to, jak se chová komise, tak vidíme, že nakládá se zeměmi různě podle toho, jaká je jejich velikost, jaká je jejich síla a především, jaká je ideologická agenda. Evropské komise, například flexibilizace trhu práce nebo rozbití sociálního státu. Můžeme se podívat na přístup Evropské komise k jižním zemím. Podíváme se také na to, jak se jedná s Portugalskem, Španělskem, Francií. Tam není žádné jednoznačné kritérium, je to zcela svévolný přístup. Takže, pane komisaři, chcete opravdu trvat na této cestě, protože ti, kteří nejlépe dodržovali pravidla, dosáhli nejhorších výsledků. Pan Salba Degain na jednu minutu. Koordinace hospodářských a rozpočtových politik v rámci eurozóny je klíčem evropského semestru. Musíme se ujistit, že přispíváme ke konvergenci a stabilitě eurozóny. Musíme se také ujistit, že přispíváme k veřejným financím, které budou ozdraveny. A musíme se také ujistit, že podporujeme hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Protože cesta ke konsolidaci oživení, hospodářského oživení, bez pochyby jsou reformy na národní úrovni a také rozvoj hospodářské unie a konečně také politické unie, kterou tolik potřebujeme, protože kolegové reformy znamená, znamenají růst a Španělsko bez ohledu na to, co říká paní Marias, je toho příkladem. Je to jedna ze zemí, která provedla nejvíce reform a je to ta země, která roste třikrát více než průměr eurozóny. A kromě toho, minulý rok jsme vytvořili 600 tisíc nových pracovních míst. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Blinkjevičute, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Rostoucí ekonomika a více pracovních míst. To by měli nejdříve pocitovat naši občané. My pocitujeme určitý hospodářský růst, nezaměstnanost klesá, ale vážení kolegové, ráda bych vás upozornila na jeden velký problém v Evropské unii. A to je dětská chudoba. 27 dětí v Evropské unii je postiženo chudobou a proto bych ráda požádala komisi a členské státy, aby vytvořili záruku pro děti. To by byly zvláštní prostředky z rozpočtu, které by umožnily všem dětem v Evropské unii mít bezplatný přístup k zdravotní péči, ke školství, ke vzdělávání a k bydlení. Měli bychom také věnovat velkou pozornost chudobě žen. Ráda bych také apelovala na komisi a členské státy, aby přinesli konkrétní doporučení aby se setřel rozdíl v platech mezi muži a ženami. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Ruonen Lerner, jedna minuta. Arvoisa puhemies. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. V Evropě říkáme, že musíme jít na východ, na západ, práce na severu, na jihu a po každé získáme stejnou odpověď. Všichni chc... neexistuje zde žádná divergence, pokud jde o tuto záležitost v Evropském parlamentu. Ovšem klíč k tomuto růstu je v Evropském parlamentu nebo v členských státech. No, u, toho se, u tohoto bodu se lišíme. Evropská eh, unie trpí ekonomickou krizí nejhorší v celé své historii a návrh k růstu My mm, jsme zaznamenali, to vidíme, některým členským státům se vede lépe, jiným hůře a já si myslím, že zpráva paní Rodriguez obsahuje kvalitní, dobré prvky pro posílení ekonomického růstu v Evropě. Potřebujeme navýšit investice, veřejné investice a zároveň poptávku na národní úrovni, chceme-li aby um, došlo k oživení naší ekonomiky. Ovšem, toto nesmí být řešeno v Bruselu. Všechny záležitosti, které jsou propojeny s ekonomickým růstem, všechna tato rozhodnutí musí proběhnout na půdě, Evropsk- na půdě jednotlivých národních parlamentů. Děkujeme, pan Melo má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. My souhlasíme s tím, že škrty představují mnoho negativních prvků, ovšem ti, kteří prosazují solidaritu a dodržování pravidel, v podstatě zavedli eh, tuto politiku škrtů, kterou jsme viděli v Portugalsku za socialistů od roku 1999. Eh, znamená to zadlužování příští generací spíše než cokoliv pozitivního. Až do roku 2009 jsme měli politiku mm, eh, utrácení, vedlo to k recesi, nezaměstnanosti, mm, přílišnému zadlužení, trojce a v roce 2016 stejní socialisté, kteří nám vládli a kteří přišli o volby a tvrdí, že je vyhráli, najednou trvají na nových politikách, které údajně přenesou růst Eh, který bude vyšší než průměr EU. Uvidíme, jak to dopadne. Paní Ribeira bych chtěla eh, položit modroka. Úplně, úplně na začátku hned vašeho vystoupení zvedla modroka. Tu, Já nevím, zda jste ochotný přímo, takže prosím, paní Libero, ano, můžete. Vážený eh, pane kolego, Melo, v této dnešní rozpravě jistě jste si vyslechl paní Rodriguez, která vystupovala proevropsky, hovořila o síle eurozóny, zároveň komunističtí kolegové vystoupili s euroskeptickými projevy, takže vidíme, že ty projevy jsou nesourodé a proto se ptám, pane Melo, zda souhlasíte Eh, s mým překvapením na touto koalici, když například Portugalsko hovoří jedním hlasem, zatímco zde eh, takto rozdílně. Ano, stoprocentně souhlasím, komunistický kolega, kterému jsem chtěl položit modrou kartu, odmítl odpovědi, už zde mezi námi není a je to pravda. U nás v Portugalsku vlastně vládne strana, která prohrála volby a nepoučila si ze svých chyb minulosti trvá na eh, te, eh, tomto přeludu rozpočtovém a tvrdí, že skutečně víra by mohla být přetavena ve vědecký pokrok a vidíme, že ke konkrétním výsledkům to ne, nevedlo. Pane Melo, je zde ještě jedna modrá karta. Souhlasíte? Chtěl byste odpovědět? Eh, prosím. Paní Rodriguez. Vážený pane kolego, je neuvěřitelné, jak eh, europoslanci se snaží změnit Evropos, eh, eh, Evropský parlament na diskuzi o portugalské situaci. Ovšem můžeme být odpovědní eh, rozpočtově a zároveň eh, odstraňovat sociální nerovnosti. Vláda nebyla schopna to udělat, když vaše mm, strana byla u vlády a stávající vláda možná se jí to povede. Já alespoň doufám, že se jí to povede. Pan Melo? Uvidíme. Já jsem vám naslouchal a v původním projevu vím, že jste se zmínila o solidaritě, o tom, že bychom měli poskytnout solidaritu a pomocnou ruku těm zemím eurozóny, jež trpí problémy. Ovšem nezmínila jste se o strukturálních reformách. Tyto reformy ti lidé, kteří vládli a řídili špatně zemi, v podstatě odsoudili naši zemi um, i um, do budoucna. My samozřejmě neseme určitou odpovědnost, musíme ovšem udělat něco pro to, abychom situaci řešili a neji zhoršovali. Solidarita je dobrá myšlenka, ovšem odpovědnost je stejně důležitá. Bohužel o tom jste nehovořila. Vím, že jsou se ještě další žádosti, říká paní předsedající, ovšem dvě modré karty, to už je opravdu maximum. Pan Sant, jeden a půl minuty. Skutečný problém uh, jsou evropské investice. Nedostatek. Právě proto je růst omezen. sociální podmínky, zaměstnanost, mladí lidé hledají práci, mm, penze jsou v nedohlednu. Vidíme, že Evropa nefunguje v tomto ohledu, sociální kompakt, již nefunguje, není populistické tvrdit, že toto je pravda. Mm, buď s tím souhlasíme, nebo nesouhlasíme. Ekonomický růst a jeho oživení a plnohodnotná práce pro naše mladé lidi, aby měli právo na penze. To je zásadně Potřebujeme technokratické nástroje, potřebujeme politickou vůli, abychom reagovali inovativně a abychom eh, obnovili pak družstva stability. Potřebujeme investice, jasné investice veřejné i soukromé. Soukromé investice následují po veřejných a ne naopak. Veřejné investice ne, jsou nedostatečné. Junckerův fond by to měl sice řešit, ovšem nepokrývá celý problém. Samozřejmě, že když to budeme implementovat na národní úrovni, je to mnohem eh, eh, lepší, než záviset na evropské byrokracii. Musíme nalézt vhodné prostředky stimulace národních eh, soukromých investic. Kdo Eh, znamená to porušení pravidel stávajícího paktu růstu a stability? Možná ano, ovšem to není úplně eh, zásadní. Musíme se věnovat eh, skutečným investicím na národní úrovni a ne postupovat tak, jak do posud. Děkujeme. Takže pokud se jde o dohodu mezi Cameronem a Evropskou unii, tak v podstatě to je určitá dohoda mezi zeměmi, které jsou součástí eurozóny a těmi, které stojí mimo Evropskou eurozónu. Eh, ovšem, tato záležitost je vlastně trošku uh, již neaktuální. Uh, hovoříme zde o mm, určitou centralizaci, která podle mého názoru eh, není eh, pozitivní. Vidíme především s ohledem na celosvětovou situaci, vidíme, co se děje v, v eurozóně. To je opravdu eh, zásadní. Před 15 let by ehm, euro zachránilo eh, Evropskou měnovou unii a nyní je tomu obráceně. Eh, pane kolego, vy jste byl přihlášen i do části Catch the Eye. Chcete nyní položit i modrou kartu? Takže prosím, můžete. Přijímáte, pane Messerschmitte? Dobře. Ehm, Vážený kolego, já se domnívám, že um, žádný ekonomický růst eh, nemůže mít takovou hodnotu, abychom za to obětovali sociální práva. Já pokládám otázku, myslíte si, že by se vyplatni, vyplatilo Velké Británii obětovat um, sociální práva? Er Sociální práva, úplně naopak. Já si myslím, že Velká Británie s tou dohodou, která byla uzavřena, si zajistí podporu svého společenství. Má země má společný zájem, abyste přežili, protože pokud nebudeme mít eh, rozumný přístup eh, k sociálním právům, tak eh, zaměstnanost pocítí důsledky. Já si myslím, že to, co pan Cameron získal, prospívá Evropské unii, protože zaznívaly zde kritiky, ale já si myslím, my si myslíme, že je třeba dodržovat volný pohyb, aby bylo možno tvořit společné statky a pokud se věci nezmění, tak to zanikne. Lara Komi, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu komisaři za veškerou eh, pomoc, eh, kterou nám poskytl. Omlouvám se, že nebudu hovořit o maximálních systémech, ale myslím si, že je opravdu na čase, aby na sebe i rada vzala zodpovědnost eh, při aplikaci balíčku o dohledu nad zbožím a také pokud je o bezpečnost. My potřebujeme bezpečný trh, potřebujeme, aby občané věděli, co si oblékají, jak se oblékají, co jedí. To pro nás znamená dohledatelnost a je mi líto, že tento balíček je znovu zablokován. My potřebujeme made in. Já hi Made in Italy, ale také Made in Europe. A proto si myslím, že je nutné, aby rada začala jednat, aby to odblokovala, protože jinak nebudeme konkurenceschopní. Pan Dante, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaře, kolegové. Jednotný trh eh, představuje nejlepší výsledek procesu evropské integrace. Jeho hodnota je jasně dokazována právě hodnotou diskuse o Brexitu. A je to skutečný argument toho, kdo v Londýně hájí nevhodnost vystoupení z Evropské unie. Jednotný trh je pořád ještě ale nedokončený a není využit v celém svém potenciálu. A teď vidíme i další mraky na horizontu. Národní zájmy a spochybňování principu volného pohybu v šengenském prostoru. A to může nejen zabrzdit dokončení jednotného trhu, ale dokonce ho ještě uvrhnout zpět. V této těžké chvíli pro evropskou jednotu se musíme znovu vrátit k tomu, že budeme jednotný trh považovat za hnací sílu růstu a inovace pro Evropu, která má být znovu konkurenceschopná. Děkuji. Na jednu minutu má slovo pan Krasnodenský. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s tím, že ve zprávě hospodářské politiky v Evropské unii musíme brát v úvahu zásady sociální politiky. Jak daleko může zajít koordinace sociální politiky přes Unii. Evropská unie má pomáhat, ukazovat směr a nezneužívat své role. Členské státy musí sami vést své sociální politiky a proto je těžké souhlasit se s určitými věcmi ve zprávě paní Ribeiro, třeba, že Evropský sociální fond by měl znamenat nebo eh, mít 20% na pomoc eh, společensky vyloučeným. Nemůžeme také souhlasit s tím, aby Evropská komise eh, mohla kontrolovat smlouvy uzavírané v členských státech. Tyto informace nebo takovéto věci, to je zbytečný zásah do pravomoci členských států. Ty nejlépe vědí, jak řešit sociální problémy svých zemí právě Občané mají rozhodovat o tom, jakou vládu si vyberou a jaká vláda bude řešit jejich sociální problémy. Pan Šulce, jedna minuta. Ehm, vážení kolegové, evropský semestr byl reakcí na ehm, finanční krizi. Ekonomická nerováha ehm, měla být za to na vědomí a mělo se zabránit dalším krizím. Dva body jsou důležité. Evropský semestr je třeba zlepšit nevždy byl úspěšný. Bylo tam příliš mnoho povrchních doporučení a členské státy se jich nevždy držely. Za druhé, my diskutujeme hodně eh, tom, co s, eh, s, o sociálních otázkách. Sociální indikátory eh, k určení ekonomické situace jsou jmenovány, je třeba nezam, dlouhodobá nezaměstnanost, zaměstnanost mládeže, míra zaměstnanosti. Tyto tři indikátory patří do sledování evropského semestru. Ovšem také žádám, aby ostatní makronomické indikátory eh, ve stejné závažnosti zůstaly eh, zachovány. Musíme, eh, musíme, mít, musíme se držet různých skupin indikátorů. Děkuji, paní Grapiny, na jednu minutu. Hm, paní předsedkyně, já chci poděkovat zpravodajům, stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Tyto dokumenty nejsou dokonalé, ale jsou plné dobrých věcí, které eh, vést eh, eh, k řízení jednotného trhu. My si přejeme EU, které má konkrétní výsledky co se týče zaměstnanosti, životní úrovně. My potřebujeme přeshraniční rozvoj, potřebujeme zdůrazňovat pracovní místa, chudé regiony, potřebujeme konkurenceschopnost. Eh, máme, eh, potřebujeme společné politiky hospodářské soutěže Indikátory jsou důležité, ale my potřebujeme větší transparentnost, eh, více spravedlivé eh, konkurence. Malé střední podniky třeba poslovat, to je dobrá zpráva, děkuji. Pan Ujadovský. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, jsem velkým zastáncem používání tohoto nástroje flexibilním způsobem zohledem na odpovědnost členských států bez centralismu, o kterém hovořil pan Krasnodemský před chvílí, ale chci upozornit na věc, která formálně možná nespadá do okruhu naší debaty, ale hodně se týká evropské solidarity, rovnováhy, jak rozpočtové, tak ekonomické. A na Jedná se tedy o výdaje na obranu. Jedině pět zemí v Evropě, Polsko, Francie, Velká Británie, Estonsko a Řecko, vydávají na obranu 2% HDP. Ostatní země to nedělají. A toto zatížení musí být zohledněno Evropskou komisí, protože to má vliv na rozpočtové závazky členských států a jsou to výdaje na bezpečnost všech Evropanů. Takže já vyzývám, abyste to vzali v úvahu. Děkuji paní Lope Fontaně. Děkuji paní předsedkyně. Souhlasím s prioritními cíly a specifickými doporučeními pro eurozónu a ráda bych zdůraznila eh, oddíl, který se týká občanů. Evropští občané prožili velké problémy a pro ně je tedy nutno, aby se oživení promítlo do celé společnosti, především do zaměstnanosti. Problém nezaměstnanosti mladých jde ruku v ruce s problémem dlouhodobé nezaměstnanosti. Zvyšuje se riziko chudoby a vyloučení ze společnosti. Je těžké začlenit se na trh práce především pro starší občany. Je nutno přizpůsobit školské vzdělávací systémy budoucím potřebám eh, trhu práce. Je třeba více spolupracovat eh, mezi školami a podniky, protože není možné, aby tyto míry nezaměstnanosti existovaly, když zde máme na druhé straně téměř 2 miliony volných pracovních míst a 39 podniků, které hledají digitálně kvalifikované lidi, mají problém takovéto eh, pracovníky najít. Děkuji, slovo má paní Tomašič. Děkuji. Založení nebo základem Evropské unie a také Naší hodnotou je jednotný trh, který se zde teď popírá. Jeho založení nebo rozvinutí všude, to je věc, na které musíme pracovat. Tento trh nemůže být izolován od hospodářských a sociálních politik členských států. Často hovoříme o daňových rájích a o tom, jak mají škodlivý dopad, zatímco na druhé straně si myslím, že nehovoříme dostatečně o špatných politikách, které vytvářejí šedou zónu, která je vytvořena kvůli špatným eh, předpisům, které přímo postihují podnikatele a ochuzují naši společnost. Jednotný trh nedává velký smysl, pokud je příliš regulován a pokud je účast v něm zátěží pro evropské společnosti. Pan Rosaty na minutu 30. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dnešní rozprava na téma koordinace hospodářské politiky v EU je velmi důležitá, protože mám pocit, že všichni nejsme plně spokojeni s výsledky hospodářské politiky. V uplynulých deseti letech, v letech 2005 až 2014, v eurozóně vzrostly vzrostlo HDP pouze o 5%, zatímco všude jinde o 7,5%. A to rozčarování je takové, že všichni, kteří hledají vyníka, ukazují prstem na Brusel. Jsou to ovšem členské státy, ty nesou největší zodpovědnost a největší vinu za hospodářské výsledky jednotlivých zemí. Chtěl bych apelovat na Evropskou komisi, aby zvýšila svou aktivitu a více také tlačila na členské státy, aby se zvýšilo tempo růstu v Evropské unii. Hodně jsme tady hovořili o investicích, ale nejde jen o investice. Důležité je také důležitá je zaměstnanost a technologický pokrok. A proto apeluji na to, aby v rámci těch eh, doporučení specifických pro jednotlivé země se věnovala ještě větší pozornost na reformy trhu práce a také na zvyšování odborného vzdělávání a také na eh, urychlení technického rozvoje, protože jinak budeme ztrácet eh, za ostatními částmi světa. Děkuji a teď zahájíme postup Catch the Eye. Máme tady spoustu žádostí o slovo. Jako první dostane slovo paní Maletič. Jedna minuta. Zahvaljujem předsedávajúča. Eh, pozdrav... Děkuji. Já chci poděkovat místo předsedovi zástupců. Rady za evropský, eh, pro evropský semestr potřebujeme koordinaci, to znamená koordinaci mezi lokálními, regionálními, národními cíly a potřebami eh, a cíly na úrovni Evropské unie. Koordinace mezi kohezní politikou a doporučeními pro členské státy. Koordinace různých zdrojů financování a dosahování synergií koordinace různých evropských politik, jako je politika životního prostředí, dopravní politika, energetická politika, zemědělská politika, inovace, výzkum, vývoj, koheze a také implementace těchto politik. E, dobrá efektivní koordinace je jedna z velkých výzev, především E, se zohledněním počtu členských zemí a různých institucí a e, různých e, organizací v jednotlivých členských zemích. Proto je důležité pracovat na koordinaci, protože bez koordinace nedosáhneme ani implementace. Děkuji. Pani Fo? No, není tady. Ford. Paní Ford tady není. Pan Marias. ještě jednou totež za komisi. Eh, přichází se starým známým receptem více škrtů, více takzvaného paktu stability, více bídy a nerovnosti, nezaměstnanosti. To eh, se, k tomu to povede v Evropě jako v Řecku. Evropský semestr bude znamenat více byrokracie, více nadvlády bank eh, v Evropské unii proti vůli lidu a proti právům tohoto Evropského parlamentu i národních parlamentů. Řecko se stále snaží odolávat trojce, ale je to velmi obtížné. Ehm, Řekové jsou Evropou okrádáni, evropští, řečtí farmáři trpí. To nevydrží, pane Dombrovskis. Ehm, lidé v Řecku budou dále trpět a chtějí se zbavit, budou se chtít zbavit trojky. Někovčič. Dovoljni ekonomický rast definitivně ostají hlavní problémy u Nedostatečný ekonomický růst je velký problém v mnoha členských zemích. Jsme připraveni čelit této výzvě, mm, především um, výzvě, která je před námi, protože mnoho lidí předvídá novou, novou krizi. Evropská unie v evropském semestru chce um, přijít s, s řadou nových politik, což není snadné, především pokud chceme e, spojit vzdělávací systémy, ekologické, sociální e, a to všechno sladit s ekonomickým růstem. Proto akceptuji Eh, řadu principů z této zprávy, ale chci apelovat na paní Rodriguez, aby akceptovala pozměňovací návrhy ale abychom mohli hlasovat pro tuto zprávu. Pan Silikiatis. Děkuji. Ehm, paní předsedkyně, evropský semestr je institucionalizací vlády bank v Evropě ovlivní to naši konkurenceschopnost, zpomalí zaměstnanost a růst. E, zaměstnanost, růst, historicky vysoká nezaměstnanost, to jsou fakta e, zemí, které podléhají memorandu. Nemusí tomu tak být. Ve zprávě o evropském semestru Mm, se díváme na mm, výhody koordinace, ale jediným cílem semestru je prosazení agendy velkých nadnárodních firm na úkor práv pracujících. My odmítáme semestr, budeme hlasovat proti této zprávě a odmítáme memoranda i e, úspory proti vůli lidům. Pan, pan Rupe na jednu minutu. gerbimi kolegos, ponios. Vážení kolegové, paní Rodriguez, já chci říct si několik slov k této zprávě. Myslím, že jsou tady nějaké chyby. Ehm, chyby eh, ze strany komise. Nevidím přímý, přímou vazbu mezi řízením ekonomiky a kohezní politikou. Obojí je důležité, ale neměli bychom ten pro, tento problém řešit příliš mechanicky, jak se eh, o to snaží komise. Neměli bychom obětovat jedno za druhé. Je smutné, že zpravodaj nebyl schopen toto dostat do té zprávy. Vidíme, že toto mm, pohezní, hezní, poškodí kohezní politiku a nepovede k růstu. Pane předsedo, komise říká, že počet ekonomických migrantů a uprchlíků ve skutečnosti pomůže evropské ekonomice z dlouhodobého hlediska a e, posílí pracovní sílu, protože, ale to je naprosto e, špatně. V Řecku lidé stále hledají práci, kterou jim slibuje EU. Řecko musí opustit Schengen podle memoranda. E, musíme zastavit toky uprchlíků, což jsou často e, co jsou někdy islámští extrémisté a zločinci, kteří se takto dostávají do Evropy. Tito lidé se brzo dostanou do vašich zemí. Budete se je snažit zastavit? Jak to uděláte? Máte nějaké představy, jak zastavit tisíce migrantů, kteří vstupují do Evropy a kteří chtějí eh, násilím uplatňovat islámské právo. Paní Jesověka. Převodničanca. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Členské státy trpí velkou nezaměstnaností mladých. Na základě údajů vidíme, že pokud je o garance pro mladé, že, ten, že jsou nedostatečné proto musíme vytvářet šance pro mladé lidi v oblasti zaměstnání, především pokud je učňovské e, záležitosti, e, podnikatelství, poté nebudeme potřebovat žádné garance. A dále vidíme, že se zvyšuje počet e, chudých pracujících jsou zde i nestandardní formy zaměstnanosti. Musíme hovořit o pružnosti v oblasti zaměstnání, to je důležité i pro naše evropské podniky a zaměstnance. Ovšem to nemění nic na tom, že každý pracovník musí mít určitou i sociální ochranu. Dobrým krokem je hospodářského růstu a to, že jsme do toho zahrnuli tři nové ukazatele v oblasti zaměstnanosti a zároveň větší tlak na sociální politiku, společenskou politiku. Musíme samozřejmě makroekonomické charaktery eh, nesmíme na jejich úkor zhoršovat eh, život pracujících a ještě rád bych poděkovala Sofii za úžasnou práci. Děkuji a paní González bude posledním řečníkem pokud teda chce vystoupit. Gracias. Děkuji. Neslyšela jsem vás. Děkuji. Priority zpráv o semestru řeší zásadní témata spojená s pracovními a sociálními právy. Máme zde eh, zase novou prezentaci těch eh, starých receptů, které tolik poškodily jich Evropy. Daňová konsolidace, úsporná opatření, škrcení veřejných investic, to vše vede k tomu, že je to nespravedlivé. A v tomto smyslu je důležité, aby Evropská centrální banka znovu projednala pakt růstu a aby se zohlednily flexibilnější nástroje. Protože toto vše znesnatňuje ekonomiku především jižním zemím. Španělsko má více než 20 nezaměstnanosti, 12,3 pracujících jsou chudí a 30 obyvatelstva je ohroženo chudobou. Nepotřebuje, aby tato čísla dále rostla. Nestačí měnit slova, tím se problémy nevyřeší. Problém je třeba řešit, když budeme vidět, koho stavíme na první místo. A pro nás to vždycky budou občané. Děkuji, tím jsme uzavřeli postup eh, Catch the Eye a teď dáme slovo panu Dombrovskisovi za komisi. Madam Chair. Vážená paní předsedající, vážená paní ministrině, vážení poslanci, poslankyně. Především bych rád poděkoval za tuto nesmírně stimulující a produktivní rozpravu. Evropský parlament hraje důležitou roli při pokroku našich ekonomických politik a já jsem si velice pečlivě poznamenal argumenty všech poslanců a poslankyň. Evropská ekonomika se pomalu dostává z recese, ale i přesto je to zatím pouze takové mírné oživení. Bohužel eh, zde vidíme více obav než před několika měsíci, protože externí prostředí se zhoršilo a vidíme rovněž eh, i určitou averzi vůči rizikům na finančních trzích. Pokud eh, chceme podpořit toto oživení, musí to jít v ruku v ruce s politikami, které by pomohly nakopnout růst. Zasněli jste různé argumenty, stanoviska, v rámci dnešní debaty. Jsem ale velice potěšen tím, že integrovaná strategie založená na investicích, strukturálních reformách a odpovědných fiskálních politikách je to, co většina z vás podporuje. Ekonomické a sociální systémy v Evropě by měly být čím dál tím kvalitnější, pokud jde o jejich mm, fungování. My vítáme váš příspěvek k evropskému semestru na základě těchto pravidelných eh, zpráv eh, Některé z nich jsme právě dneska, o některých jsme diskutovali. Zároveň vítáme posílenou spolupráci mezi Evropským parlamentem, národními parlamenty v rámci Evropského parlamentního týdne, kterého jsem se například minulý týden osobně zúčastnil. Věřím, že sdílíme stejné cíle, pokud jde o podporu růstu a pracovních příležitostí v Evropě a těším se na neustálou kvalitní spolupráci s Evropským parlamentem v rámci všech těchto problematiky do budoucna. Děkujeme. Paní Henis Plešer má slovo za radu. Děkuji, děkuji za slovo. Paní předsedající, vážený pane místo předsedo Evropské komise, vážení poslanci, poslankyně. Vnitřní trh je klíčovým výdobytkem EU, prostřednictvím kterého může opravdu Evropa přijít s růstem, prosperitou, pracovními příležitostmi pro naše občany a zároveň přispět k dalšímu prohlubování tohoto teru. Toto je jedna z našich priorit našeho předsednictví. Ráda bych zdůraznila důležitost nových návrhů mm, v rámci interního trhu a jeho kompletace. To ještě nebylo úplně dokončeno a samozřejmě i práce na nové legislativě. Mnoho z vás zúraznilo sociální dimenzi v rámci evropského semestru. Já tomu rozumím. Ovšem členské státy se liší, pokud zde o posílení evropského semestru a je a dimenze zaměstnanosti. Mnoho členských států jasně řeklo, že sociální záležitosti spadají do kompetence členských států a proto si nepřejí vzdát se této národní suverenity prostřednictvím procesu v rámci Evropského semestru všem všechny členské státy a to je dobrá zpráva. Zdůrazňuji to, že přepracovaný Evropský semestr by měl zajistit implementaci strukturálních reform, které zajistí um, řešení sociálních, zaměstnaneckých záležitostí a jejich zachování v rámci našich cílů Evropské strategie pro rok 2020 v boji proti nezaměstnanosti a za sociální inkluzi. Mnoho z vás zdůraznilo důležitost implementace doporučení specifických pro jednotlivé země tak jak jsme to stanovili i my, a já s tím souhlasím, toto je klíčové pro strukturální reformy jednotlivých členských států. Není to jednoduché, já už jsem se to zmínila na počátku, ovšem je to bolestivé reformy penzijních systémů, pracovních trhů, to je obtížná problematika. Ovšem je to zásadní pro nastartování růstu a pracovních příležitostí. Implementace samozřejmě, a v tom s vámi souhlasím, je zásadní. Mnoho důležitých bodů zde dnes zaznělo, já na to budu brát zřetel v následujících měsících. My budeme analyzovat, komise bude analyzovat ekonomickou situaci podle jednotlivých zemí, růst, možné nerovnováhy a tak dále. Samozřejmě, že se na tom budou podílet i experti, odborníci a bude to vést k doporučením pro jednotlivé země v létě letošního roku. Toto je nesmírně důležitá etapa evropského semestru můžeme hodnotit výsledky jednotlivých členských států a nastavit si cíle do budoucna. Ochrana našich sociálních systémů, reformy musí zajistit správné fungování našeho trhu a zároveň e, stanovit politiky, které by reagovaly například na stávající migrační krizi, asilovou krizi. To vše bude vyžadovat společné úsilí nás všech. My budeme samozřejmě, paní předsedající, tomuto všemu věnovat ohromnou pozornost v rámci našeho předsednictví. Děkujeme, říká paní eh, předsedkyně a nyní zpravodajové. Nejprve paní Rodriguez, prosím. Madame la présidente, eh, This is my pleasure now. Paní předsedkyně, je mi Eh, ctí, že mohu intervenovat v této diskusi. Považuji tuto diskusi za velice užitečnou. Děkuji za prohlášení Evropské komise a předsednictví. Myslím, že um, tyto tři um, zprávy nám umožní dospět k novému kompromisu pro eh, větší oživení implementaci strategie 2020 se správnou kombinací investic a reform a také Eh, řešení nerovnováhy a sociální nerovnosti. Parlament bude připraven spolupracovat s komisí a s předsednictvím, aby um, přispěl k další fázi evropského semestru a já chci využít tohoto času, abych řekla, že navázání na pozitivní zkušenosti z posledních měsíců můžeme uh, otevřít jednání o meziinstitucionální dohodě, abychom zlepšili evropský semestr. V praxi bychom mohli ehm, dosáhnout určitých zlepšení, protože jsme vedli dobrou diskusi s Evropskou komisí před přijetím ehm, roční zprávy o růstu a budeme ji potřebovat i následně. Dalším zlepšením je e, diskuse o eurozóně v plénu, což byla také příležitost e, komunikovat s předsedou euroskupiny a my jako parlament můžeme, e, nebo jsme schopni vypracovat tři zprávy, které budou zohledněny při přípravě nadcházející Evropské rady. Takže takto můžeme Eh, zajistit lepší rozhraní mezi parlamentem a radou. Myslím, že můžeme navazovat na tento pokrok a zvážit možnosti interinstitucionální dohody, abychom eh, měli evropský semestr, který bude mít větší demokratickou legitimitu a větší relevantnost a dopad eh, na naše občany. Děkuji, paní Ribeiro. Děkuji um, kolegům předsednictvu rady za bohatou diskusi. Je to společná linie, my musíme stavět na investicích Evropské unii. Je třeba definovat, jaké investice a za jakých podmínek budeme investovat. A to je zodpovědnost všech nás jako Evropské unie a zároveň je to zodpovědnost i členských zemí. Členské státy se nemohou zbavit této zodpovědnosti. My potřebujeme stabilitu v našich veřejných politikách, potřebujeme získat důvěru investorů. Už jsme mluvili o důvěře, už jsme mluvili o portugalské situaci a mnoho kolegů ze socialistické strany mluvili o situaci v Portugalsku, kde vláda žádala hlasování o důvěře. Mm, dovolte, řekla, že si nemůžeme dovolit nejistotu. Kolegyně Rodriguez řekla, že si myslí, že máme podmínky k růstu. My nemůžeme mm, prostě používat de- demagogické fráze, nemůžeme si dovolit e, luxus dalších pokusů. Musíme mít zodpovědnou politiku, musíme mít adekvátně orientovanou politiku. V posledních dvou letech jsme investovali e, Eh, v mé zemi i v Evropské unii do ekonomického sociálního oživení, které bylo velmi nesmělé, ale přece jenom nám ukázalo cestu, kterou musíme jít. Je třeba revidovat celou řadu faktorů, za to jsme zodpovědní, ale eh, nemůžeme chtít všechno nebo nic. Nemůžeme chtít změny jenom pro změny, proto jsem ochotná nadále spolupracovat i s komisí, abychom mohli skutečně ve spolupráci s národními parlamenty a sociálními parlamenty, abychom pochopili, jak je možné společně budovat Evropu občanů. Děkuji. Děkujeme a úplně na závěr paní Steller. Thank you. Prosím, paní Steller, máte slovo. Děkuji, děkuji. Děkuji, vážená paní předsedající. Ráda bych poděkovala radě, komisi, kolegům, kolegyním, stínovým zpravodajům. Ano, samozřejmě jednotný trh. Jednotný trh je obrovská, ne, obrovský výdobytek, ale samozřejmě musíme to vyrovnat, vyvážit i se sociálními záležitostmi. To je pro nás důležité. Mnoho kolegů se zmínilo o digitální éře a závěrečném slovu bych se ráda zmínila o digitálním jednotném trhu, jeho důležitosti. Je to vlastně čtvrtá průmyslová revoluce, kterou zažíváme. Podívejme se na to, co se děje. V podstatě všichni kolegové se smartphony v roce 2001 70% všech těchto telefonů budou smartphony. Do 14 no, miliard, budeme mít 14 miliard takových přístrojů, opravdu miliardy lidí využívající internet, mobilní Ehm, ehm, možnosti do roku 2015 rostly o 60%, čili skutečně je to obrovská revoluce tohoto období. A toto všechno v rámci společného trhu. Ještě tři body přístup do digitál, k digitál, ke strategii digitálního trhu, dále je to širokopásmový internet, infrastruktura a zároveň zajistit to, že ti, kteří jsou znevýhodnění, rovněž se podílí na této revoluci. My nechceme, aby zde došlo k nějakému obrovskému rozkolu a propasti. Chceme, aby lidé v podstatě využívali počítače a stali se zároveň vývojářem softwaru přes noc. V podstatě ano, ve Skotsku dochází k obrovské revoluci. Umožňujeme lidem, aby se stali takovými inženýry v průběhu tří, čtyř měsíců. To je záležitost, která je zároveň hovoří něco o naší filozofii, přístupu k nové realitě. Bez ohledu na to, zda jste malým podnikem nebo velkým mezinárodním podnikem, všichni se na to musí podílet. Prostřednictvím evropského semestru, jednotného trhu, Evropská unie by měla být být jednou z digitálně nejkvalitnější a nejzkušenější části a oblasti celého světa. To je challenge, to je naše